Dobrý večer. Jako další bod programu našeho, tedy další bod. Já prosím, já se domnívám, že bychom měli trošičku si pohovořit o jednacím řádu a možná něco vyjasnit. Je zde celá řada kolegů, já k ním patřím, kteří chceme častěji eh, se vyjadřovat v rámci postupu k HDI. A abychom to mohli udělat, tak musíme k tomu mít vyhrazený čas. Musí prostě být k tomu čas. A vy jste tady byla ti, kteří vlastně jsou napsa- zapsaní a kteří tak jako tak se chtějí vyjádřit, protože právě tito lidé ale jak jste viděla, tak se vyjádřovali několikrát ti stejní lidé a potom tam byla část některých, kteří eventuálně by také chtěli se vyjádřit a neměli tuto možnost. Takže v rámci CatchDI eh, předseda tedy eh, Předsedové samozřejmě by měli udělit co ne, poč, slovo co největšímu počtu lidí. A jak říkám, ten, který se vyjádří jen v rámci Catch the A, tak by měl mít prioritu. A co se týká otázky skupě, tak já jsem řekl, že chci hovořit jako první. Já se omlouvám, že se trošičku rozčiluju, ale prosím, nechce, nechte mě to dokončit. Ne, tohle to je prostě point of order. Já bych rád dostal 10 vteřin. 10 vteřin. Máte 10 vteřin. Odpočítejte mi na počítadle 10 vteřin. Já jsem byl první. První, kdo se přihlásil do každý a i první na seznamu. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Bez mikrofonu. Mikro. Mikro.